pozměňovací návrhy, kterých cílem je zlepšit ochranu duševního vlastnictví a autorských práv v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. You, Děkuji, pane komisaři. Myslím, že váš projev byl velice dobře přijat. Děkuji, paní Gale, a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin. A další bod na programu je zpráva pana Ferreiry o prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. A předávám slovo zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Loni už několikrát eh, jsme četli v tisku o vlnech veder, sucha, o záplavách a dalších katastrofách, které postihují eh, naše hospodářství a životní prostředí a obyvatelstvo. Samozřejmě to není otázka pouze loňského roku, ale eh, Ukazuje to, že eh, katastrofy rostou, protože se už loni eh, využilo 62krát eh, fond Solidarity pro případ podobných katastrof. Samozřejmě, že katastrof bylo více, ale po těch nenásledovalo čerpání z fondu Solidarity. Obyvatelstvo přesto postiženo bylo, stejně tak utrpělo hospodářství řady členských států a ty dopady jsou mnohdy trvalé. Katastrofy jsou vždy nespravedlivé, velice často postihují eh, ty eh, nejzranitelnější členské státy, ty, které jsou na okraji Evropské unie. Máme eh, Evropské centrum pro přírodní katastrofy a měli bychom se pokusit eh, tímto způsobem více pomoci regionům, které jsou nejvíce přírodními katastrofami postiženy. Přírodní katastrofy v podobných případech eh, eh, jsou nepředvídatelné, ovšem jsou tady katastrofy, které jsou způsobené člověkem, kterým lze předcházet. Jsou to katastrofy vyvolané neadekvátními zemědělskými postupy, neadekvátní ochranou životního prostředí a tak podobně. Proto je potřeba, mm, aby lépe fungovala sektorová politika EU, ať už je to konkrétně společná zemědělská politika. A proto žádám o kolektivní e, postup. Je třeba zajistit, e, aby došlo v Evropě k lepšímu územnímu plánování, vyrovnanému eh, využívání území. Náš návrh eh, přináší řadu doporučení, opatření, které předkládají jednotlivé výbory Evropského parlamentu. Nepřicházím s tím pouze já sám, ale také předkladatelé stanovisek z dalších dotčených výborů. Všem jim tímto děkuji a jsem pochopitelně otevřen i další diskuzi k celé záležitosti. Doporučení eh, jsou eh, aspoň některá z nich jsou eh, přetvořena do pozměňovacích návrhů a snažíme se zaměřit na koordinovanou spolupráci v EU. Jde nám o to především koordinovat oblast prevence po celé Evropské unii a snížit také riziko exponovaných regionů a oblastí. Je třeba propojit eh, systémy včasného varování, které nyní fungují v různých státech různým způsobem a vytvořit Evropskou observatoř pro eh, dezertifikaci a sucho. Kromě toho eh, potřebujeme eh, agenturu pro lesní požáry. Při naší úvaze o katastrofách musíme ale vždy nejprve myslet na prevenci a nezapomínejme ani na fond Solidarity, který také můžeme mm, využívat a v této oblasti by bylo možné zlepšit flexibilitu využívání fondu. Pane předsedo, v v této oblasti jsme předložili celou řadu eh, rezolucí a doporučení. I moje zpráva přichází s dalšími doporučeními některými, která už byla publikována dříve, ale důležité je, aby všechna tato doporučení byla přetvořena do praxe, aby byla skutečně zrealizována, protože doposavat jsme učinili málo pro to, abychom eh, předložené návrhy uvedli do života a je škoda, eh, že jsme konkrétní kroky neučinila, že neučinila komise. Přitom máte, eh, pane komisaři, podporu Evropského parlamentu a já doufám, že to parlament prokáže také při hlasování a tím pádem bude možné naše doporučení zrealizovat. Děkuji. Děkuji. Pane Ferreiro, mám tady pět žádostí o slovo. Všichni dostanou slovo pan Neves, pan Luhan, pan Kelly, pan Mikolašič a pan Jách pan Neves má slovo, ne, omlouvám se, paní Neves má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, teď jsme bohužel ztratili mikrofon. Já se omlouvám, přerušuje pan předseda. Začněte, prosím, začneme znova. Paní Petra Neveš je první, která má slova. Slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Tato zpráva upozorňuje na důležitost problému přírodních katastrof. Je jich stále více a některé z nich jsou často způsobovány lidskou činností a mají stále větší dopad na obyvatelstvo celých regionů a zemí. Tato zpráva se zaměřuje na stránku prevence. Já jsem byla autorkou stanoviska zemědělského výboru k tomuto a chci poblahopřát našemu kolegovi Ferreirovi, k tomu, jakým způsobem spolupracoval s dalšími kolegy v parlamentu při přípravě této zprávy. Na našem výboru jsme se zabývali zejména dopadem záplav, sucha a vln veder na zemědělství. Portugalsko opět v letošním roce utrpělo také jsme e, utrpěli záplavy na Madejře, které nastaly miliony také. Na Madejře potom došlo k požárům, ale také v dalších oblastech Portugalska a ekonomické. Škody byly obrovské. To znamená, že musíme co nejrychleji implementovat preventivní opatření, která jsou navržena v této zprávě. A také potřebujeme Evropský fond a Evropský systém koordinace a solidarity. Děkuji. Děkuji, pan Luhan. Minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát panu zpravodaji k jeho práci. K, v Evropě se zvyšuje značným způsobem počet přírodních katastrof, jako jsou lesní požáry nebo záplavy. Například eh, letos v létě dochází ke ztrátám na životech a má to i další dopady v mnoha členských státech, dopady na infrastrukturu, na hospodářské eh, cíle, na zemědělství a na všechno to, co je součástí přírodního a kulturního dědictví. Tady chci zdůraznit jakou úlohu zde hraje politika soudržnosti, abychom předcházeli rizikům těchto přírodních katastrof. Myslím si, že bychom měli bojovat proti rozdílům, které ještě existují mezi různými regiony v tomto ohledu. Zejména tím, že budeme přispívat právě k té stránce prevence. Prevence v těch členských státech, které nemají dostatečnou kapacitu na to, aby tak učinili sami. Jediné řešení pro to, aby takovýto členský stát mohl čelit takovýmto škodám, je eh, komunitární financování. Jak již bylo jak již bylo řečeno, všechny tyto katastrofy se zvyšují v posledních letech a znamená to obrovskou ztrátu nejenom na majetku, ale i na životech. Minulý rok byl nejhorší, pokud jde o povodně v mé zemi. A já bych rád poděkovala panu komisaři Barnierovi i celé komisi za pružnost, pokud jde o využívání fondu Solidarity, které umožnili okamžitě využít 13 milionů. Bohužel naše irské úřady nevyužily stejné možnosti Eh, těchto pružných opatření měli využít, měli uplatnit konkrétní opatření, tak aby nedošlo k těmto povodním letošním roce. Ovšem bohužel kvůli těmto nedostatkům došlo k dalším problémům a celé tyto oblasti jsou rovněž eh, opět exponovány. Právě proto si myslím, že Evropská komise přesně, jak už o tom hovořil i zpravodaj, by měla využít veškeré možnosti tak, aby opatření byla uplatněna přímo na místě, abychom zabránili takovým katastrofám do budoucna. Děkuji. Ehm, děkujeme. Dalším řečníkem je pan Mikolášek. Vážený, Vážený pane předsedo, Vážený pane komisaři, v loňském roce bylo mnoho členských zemí zasaženo přírodními katastrofami, které nespůsobily pouze materiální škody, rozsáhlé škody, ale i finanční ztráty a ztráty na lidském životě. Vzhledem k tomu, že tyto přírodní katastrofy přesáhly svými škodami možnosti jednoho státu, zdůrazňuji naléhavou potřebu modernizace Fondu Solidarity, například zvýšení transparentnosti a úprava kritérií i možnosti pružnější mobilizace finančních prostředků při revizi podmínek čerpání Fondu Solidarity je nesmírně důležité zohlednit regionální aspekt, tak aby finanční pomoc, aby jsme nevyloučili z této pomoci regiony, které nejvíce potřebují tuto pomoc, jelikož přírodní živly nerespektují hranice mezi jednotlivými státy je Rád by poukázal na potřebu výměny zkušeností, zlepšení koordinace a spolupráce především v přeshraničních regionech. Děkuji. Thank you, Mr. Ya. Děkujeme, pan Já. Mr. Ya? Děkuji, pane předsedo. Ano, já chci upozornit na to, že moje vystoupení doplňuje to, co už tady zaznělo, například o finančních předpokladech, které jsou zapotřebí, abychom předcházeli takovýmto katastrofám. Kromě toho eh, v mé zemi eh, v Sasku, kde došlo také nedávno k velikým záplavám, jsme udělali tu zkušenost, že zejména jde také o spolupráci mezi členskými státy. Tu je nutné zlepšovat. Jde prostě o to, abychom se dohodli dopředu na preventivních opatřeních, protože eh, nemá cen, když na horním toku někdo udělá nějaké opatření, když na dolním toku se udělá pravý opak, protože to je v jiné zemi. Takže jde o to, aby se to prostě skoordinovalo a abychom komunikovali. Hlavní zřetel musíme tudíž klást na mezistátní spolupráci, protože přírodní katastrofy se nezastavují na státních hranicích a pouze takovýmto koordinovaným způsobem se nám může podařit jim předcházet. Děkuji. Děkuji ještě tady v městnáme paní Papadopoulou. Má slovo. Σε όσα έχουν λεχθεί θα προσθέσω αυτά που έχουμε γράψει Děkuji. Já bych chtěla také doplnit něco k tomu, co už tady bylo řečeno, eh, k tomu, co tady říká pan zpravodaj. Náš příspěvek spočívá v tom, že tedy kromě toho, co už tady bylo řečeno o fondu Solidarity, o včasném varování, o spolupráci, přikládáme veliký význam také tomu, že je třeba dodržovat princip nediskriminace, pokud chceme pomáhat. Jde o to, že se musí tedy pomáhat eh, postiženým regionům a tato pomoc musí být na základě skutečných potřeb a nesmí se diskriminovat eh, na základě věku, náboženství, původu, národnosti, etnika a tak dále a tak dále. Čiliž nemělo by tady docházet k diskriminaci, protože takovéto věci v případě katastrofy jsou naprosto irrelevantní. Také chci připomenout, že někdy lidská práva jsou ohrožená v takovýchto situacích a je třeba je obzvláště chránit. Děkuji. Děkuji. Eh, jsme vám také vděční za to, že eh, řečtina dala světu slovo katastrofa. Pan komisař má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Ferrerovi to říkám jménem mé kolegyně a dobré přítelkyně Kristaliny Georgievy, která nemohla dorazit. Děkujeme za vyváženost zprávy, která přichází ve včasný okamžik. Jak jste všichni uvedli a zejména to, co řekl pan Mikulášek, Přírodní katastrofy přibývají i mimo Evropu, jsou v Pakistánu zejména, nedávno došlo v Pakistánu k takovéto katastrofy nebo na Haiti, ale také samozřejmě u nás na evropském území, zejména ve střední Evropě. A také jste tady uvedli Madeiru, Irsko, Portugalsko, pan Jak eh, tady změnil, zmínil Sasko, Samozřejmě já nemůžu zapomenout záplavy v roce 2020, protože já jsem měl na starosti regionální politiku jako komisař a to mě přivedlo k tomu, abych navrhl s podporou pana Prodyho vytvoření právě fondu Solidarity, který byl velmi dobře eh, využíván, nebo je do posud velmi dobře využíván od svého zřízení to všechno nám umožňuje, abychom neustále zlepšovali veškeré postupy a posilovali naše kapacity reakce na katastrofy. Posilovali stránku prevence, protože prevence vždycky stojí méně než náprava škody abychom zmírnili, zmírňovali tragické následky těchto katastrof. Komise chce i nadále pokračovat v tomto vyváženém přístupu, to znamená prevence, příprava i reakce musí být zdůrazněny. Pan Ferreira zdůrazňuje význam komunitárních finančních nástrojů, které mají podpořit aktivity členských států v oblasti prevence. Pan Juan hovořil o regionálních eh, fondech, které také mohou podpořit eh, národní potřeby. Plus tady máme tedy ten zmíněný fond Solidarity. Pan Kelly zmínil jeho význam. Eh, paní Papadopoulu chci říci, že je řízen objektivně, i když samozřejmě můžeme se vždycky bavit o pravidlech použití těch prostředků, ale prostředky z Fondu Solidarity, který znám velmi dobře, podporují také velmi naléhavé akce eh, vlastně opravy škod eh, veřejných prostředků. Eh, my samozřejmě také pracujeme na katalogu preventivních opatření, které by členské státy mohly zohledňovat z hlediska financování, komunitárního financování. Také chceme zvýšit stupeň využívání těchto fondů, tak jak zdůraznila, myslím, paní Patra Oneves. Investování do prevence je naprosto nezbytné a umožňuje to, znovu říkám, zmírnit náklady na opravu a obnovu po nějaké katastrofě. Jak zmínil pan Ferreira, musíme vyvíjet také metodologii o kartografii rizik. Pracujeme na hlavních směrech, na pokynech. Nechali jsme se inspirovat současnými národními iniciativami v této oblasti, abychom využili nejosvědčenější postupy pro to, abychom vytvořili určité pokyny evropské pro speciální specifické věci, jako jsou třeba požáry v lesích, které se týkají zejména Řecka, Portugalska a tak dále, eh, extrémní klimatické jevy. To jsou všechno věci, kde do roku 2012 chceme, aby členské státy přijaly preventivní opatření založené na best practices. Také eh, jsme vydali zelenou knihu o Eh, ochraně lesu a také chceme analyzovat sucha, která sužují často Evropskou unii. Také probíhají další akce, abychom zlepšili naše znalosti a poznatky o katastrofách, o jejich dopadech a také chceme ještě více debatovat o tomto tématu v budoucnosti. Jak víte, komise a její předseda, který v roce 2004 mě požádal o to, abychom pracovali na ochraně, vlastně civilní ochraně, to bylo v návaznosti na tsunami a další eh, neštěstí, tedy komise a zejména paní komisařka Georgieva brzy navrhnou něco, které, něco, co má posílit kapacit Evropské unie v situaci katastrof. Také budeme pracovat na návrzích, které mají rozpracovat zejména prevenci. Takže to, co komise navrhuje, co navrhne vám, členským státům, snad vyjde vstříc eh, vám a vašim obavám, které tady velice dobře ve vaší zprávě zdůrazňujete, pane Ferreiro. Děkuji vám. Možná. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto uzavírám diskuzi. Děkuji také panu Ferreirovi za přednesení zprávy a hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní přicházíme k poslednímu bodu na programu jednání, což je Zpráva paní Deokarus o snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích. A nejprve předám slovo naší zpravodajce. Má čtyři minuty.